Ismaili. Paní i panowie, przystępujemy do... Dámy a pánové, nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. Nejprve doporučení, co se doporučení pana Predy. Paní Makovej. Mulțumesc Děkuji mnohokrát. V Evropě má